liebe Kolleginnen und Kollegen, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige und wir sind in dem Königreich. Eh, vážení kolegové, eh, přesnost je cnostní králu. My jsme teď v království eh, v Belgii, přesněji řečeno v Evropském parlamentu, na zasedání výboru rozpočtové kontroly. Máme na programu hlasování o jmenování kandidátů do na členy účetní, Evropského účetního Eh, dvora. Eh, zatím je stále ještě možné klást otázky vzhledem k příspěvkům eh, jednotlivých kandidátů. Chceme také radě, chceme ukázat, že v budoucnu očekáváme, že rozhodnutí parlamentu bude zohledňováno v budoucnu a chceme to dát e, jasně najevo. E, tedy nyní pokročíme dále v e, pořadu jednání k zprávě pana Sendergorda. Tady jde o zvláštní zprávě 24 lomeno 2012 ohledně eh, Fondu Solidarity Evropské unie, z něhož byly vynaloženy prostředky eh, na eh, odstranění následků zemětřesení v oblasti Abruzzo. Máme k tomu pracovní dokument a výměnu názorů k němu. A nejprve dám slovo panu Serenu Sendergordovi. Tak, formand. Děkuji, pane předsedo. Eh, jde o velice vážnou historii, která leží na pozadí naší eh, dnešní debaty. Jde o eh, zemětřesení z 6. dubna 2009. Při tomto neštěstí přišlo více než 300 lidí o život a zhruba 70 tisíc lidí se stalo bezdomovci. Evropský parlament v listopadu 2009 eh, se usnesl na tom, že oběti dostanou pomoc ve výši 493 milionů euro z Evropského fondu eh, Solidarity, eh, což byla poměrně velká částka vynaložena z tohoto fondu, což samo o sobě svědčí o rozsahu katastrofy. Dnešní debata by se měla podle mého názoru soustředit na eh, dva body. Eh, na jedné straně na to, proč ty vynaložen, zdá vynaložené peníze byly použity v souladu s předpisy a potom, což je eh, neméně důležité, zda oběti v Akvile z těch vynaložených peněz dostali vůbec eh, odpovídající pomoc, jestli zkrátka peníze byly účelně eh, vynaloženy, jestli z nich plynul nějaký užitek. Eh, k otázce první. Tady v tomto výboru neprojednáváme toto téma poprvé. Projednávali jsme ho už v listopadu 2011, v říjnu 2011, kdy výbor podnikl misi eh, do postižené oblasti a už tehdy jsme eh, nabili dojmu, že tu něco nehraje. Eh, v naší zprávě z misi jsme přímo vyzvali komisi, cituji, aby eh, provedli eh, lokalizaci fondů v souvislosti s náklady a přeskoumali eh, dodavatelské smlouvy. To byla jedna z otázek, kterou jsme si museli po naší misi položit. Zkrátka proto, že jsme zjistili, že podmínky pro eh, dodání po noci nebyly eh, tak docela splněny. Šlo tu o eh, dočasné ubytování a nouzovou naléhavou pomoc těm, kdo ji naléhavě potřebovali z postižených občanů. Takže střednědobé ubytování a e, nouzová pomoc. To plyne z článku 2b e, z smlouvy o Evropském fondu Solidarity, který se týká právě poskytování takových služeb v, ve chvílích okamžité nouze. Šlo tedy o to, zda e, nad těmito e, fondy byla vykonávána dostatečná e, kontrola. Zda tu nedošlo k tomu, že peníze skončily ve špatných kapsách, tam, kde neměli. Dnes můžeme naštěstí zodpovědět tyto otázky prostřednictvím zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Komise eh, také vypracovala eh, vlastní zprávu, ale ta je tajná, takže si ji bohužel nemůžu přečíst. Nicméně eh, mám tu několik kopií té zprávy účetního dvora, mám tu několik kopií, velice za ně děkuji. Tady vlastně účetní dvůr položil prst na několik citlivých míst a zabývá se e, podstatnými body, které jsou celkem e, dva. Veliká část e, pomoci byla vynaložena na málo stálých trvalých budov s dlouhou životností a na velice málo dočasných přístřežků a to e, vysoko nad e, cenou. To konstatuje e, účetní dvůr a hovoří o 168%. 158%. V italském tisku došlo k nedorozumění že těchto 158% že, že, te, že ten údaj pochází ode mě, nebo že já tvrdím, že e, ty peníze byly špatně vynaloženy. To e, zkrátka tak není, to tvrdí Evropský účetní dvůr. Nicméně tento e, výčet Evropského soudního dvora hovoří o zhruba 30%, tedy 350, 134 eh, milion, milionech eur z fondu Solidarity a ty vynaloženy na zcela oprávněná opatření, která si žádala eh, podporu Evropského fondu Solidarity. Pak tu byl eh, projekt Kaze, který ovšem nenaplnil specifické předpoklady Eh, nařízení o eh, Evropském fondu Solidarity. A to ani eh, a dokonce ani nepokrýval relevantní praktické potřeby, pokud šlo o do, budovy s trvalou životností a předčasné ubytování. Tento projekt Kaze Eh, pokrýval 70 eh, výdajů, což bylo 350 milionů euro. Eh, tato strategie projektu Káze se týkala 15 tisíce postižených lidí, pokryla jejich potřeby, což ovšem přesto neodpovídá Eh, normálnímu pokrytí, tak jak si žádali eh, potřeby postižených. Budovy z programu KAZE byly mnohem dražší než běžné standardní domy. A tím tedy jaksi ne, nebyly naplněny potřeby postižených lidí. Proto navrhuji, aby eh, výbor učinil Eh, závěr, kterým se připojí k vývodům eh, Evropského účetního dvora, eh, není to, nejsou to moje závěry, já tady nepoukazuji na ty chyby, vycházím pouze ze závěru Evropského účetního dvora. Dostáváme se k další otázce. Dostalo se obětem adekvátní pomoci za vynaložené peníze? A tady odpověď zní jasně ne. Eh, uvolněné eh, část, na to, kolik částek peněz bylo uvolněno, je stále ještě příliš mnoho lidí eh, bez domova. Vystavěné budovy byly předražené a mnoho mnoho budov lze označit za sfušovanou práci, za nekvalitně postavenou budovu. Má to možná kriminální pozadí, Každopádně eh, při nejmenším naprosto neuvěřitelnou eh, nekompetentnost. Eh, jde o oblast, která často zažívá zemětřesení. V pondělí jsem znovu navštívil dotyčnou oblast. Možná nejde o program financovaný eh, komisí, program Cantates. Eh, každopádně jde tu o eh, byty pro několik set obyvatel. Ale tyto všechny byly evakuovány příslušnými úřady, protože nejsou staré ani tři roky ale byly eh, nevhodné pro eh, bydlení. To eh, bylo vzato na vědomí a bylo to vnímáno jako porušení předpisů. Není to jednoduchý případ, jde o sérii několika případů, které jsou všechny ve zprávě zmíněny. A mě opravdu udivuje, že komise není schopna uvědomit si, kde leží skutečný problém. Evropský daňový eh, poplatník by se zděsil, kdyby, kdyby věděl, že peníze byly vynaloženy na něco, co nebylo v žádném případě realizovatelné. A že eh, oběti bezdomova, které, kterých je v Akvile stále dost, byly eh, voděni za nos. Proto e, tu musíme e, se vyjádřit kriticky. Vím, že mnozí kolegové budou e, používat ještě ostřejší výrazy směrem k komisi a budou požadovat návrat peněz od Itálie. Já jsem nicméně se pokusil sestavit zprávu tak, aby mohla dostat co nejširší podporu. A jsem samozřejmě otevřen dalším návrhům. Pokud někdo eh, objeví nějakou podstatnou chybu, eh, v mé zprávě je to samozřejmě možné, Nicméně eh, jejím hlavním základem je zpráva Evropského účetního dvora, která hovoří poměrně jasnou řečí. Na závěr bych chtěl ještě jednou chtěl poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu a těším se na plotnou diskuzi. Děkuji eh, panu Sendergordovi za eh, představení eh, tohoto dokumentu. Já jsem velmi rád, že tu máme zástupce Evropského účetního dvora a z komise zastupujícího generálního ředitele pro regionální rozvoj. A teď bych chtěl otevřít debatu kdo z řad poslanců by, by se chtěl přihlásit o slovo? Zatím dva, tři řečníci. Pane Vilíny, prosím. Grazie, presidente. Io credo che siamo in presenza di un attacco in... Za slovo, pane předsedo. Myslím si, že to, co zde vidíme, tak to je vlastně útok na Itálii. Jeden eh, kole, ten náš kolega, ještě předtím, když představil tu zprávu, tak eh, uspořádal tiskovou konferenci. Já si myslím, že musíme nejprve analyzovat všechny dokumenty, které jsme obdrželi od Evropského účetního dvora a také od komise. Ve zprávě Evropské komise se eh, vlastně, nebo ta Evropská komise reagovala na té tiskové konferenci na tuto zprávu tak, že zpráva pana Sondegardena je vlastně taková eh, trošku eh, zmatená, že tam vlastně plete ty druhy jednotlivých budov a že také vlastně nehovoří správně o využití těch prostředků z Fondu Solidarity. A mm, oni říkají vlastně, že komise je obvinuje, že, že vlastně on obvinuje komisi úplně ze všeho. Pan Sondengars, podle toho, co vím já, nebo podle toho, jak jsem byl alespoň informován, se vůbec nesetkal s nikým z italských institucí, které do toho byly zapojeny. A ani se neúčastnil veřejného slyšení, které bylo uspořádáno 26. června tohoto roku. A tam, kde byl právě pan eh, Vile uh, Itala, člen Evropského účetního dvora, byl tam i pan Popens, kř pro regionální věci, byl tam i předseda um, regia, regionu Abruzzo, um, Ehm, zástupci města Aquila a také ještě další zástupci zástupce také pro civilní občan, eh, pro civilní ochranu, byl tam zástupce eh, záchranářů a tak dále. A ti všichni žádali, eh, nebo tam byla vlastně příležitost vyjasnit si některé věci. A nakonec my zde máme před sebou tuto zprávu, máme zde tyto informace, které se analyzují. Také se konala ta tisková konference. Myslím si, že přece dokud toto prostě všechno pouze očerňuje Itálii a ta tisková konference se snažila Itálii pouze očernit. Dovolte mi vyjádřit se k několika základním bodům ve zprávě pana Gadena. Hovoří o tom, že došlo k infiltraci zločinných spolčení a e, domnívá se, bo proč se, proč si to myslí? On pouze citoval e, doktora Olga Kasej, z Mezinárodní um, organizace um, pro boj s mafií a on vlastně převzal jeho citaci, převzal jeho názor. A to vlastně už bylo během té, toho období eh, obnovy po zemětřesení. Já jsem byl jmenován 16. května zpravodem za skupinu ELS a první věc, kterou jsem učinil, byla návštěva Mm, vyšetřovacího mm, úřadu v Alkvile a mm, oni mi řekli, že mohly být, že tam mohly být určité izolované případy, ale že tam nedochází k nějakému systematickému porušování právních předpisů. A pan Leči, místní hejtman, mi řekl, že postupovali podle veškerých eh, eh, postupů, které mají za účel vyloučit účast mafie. A 26. se konalo to již zmíněné slyšení, kde zaznělo, že nedošlo k, k upozornění na žádné podvody a že ani nezačalo žádné vyšetřování, žádné stíhání a že všechno bylo shledáno co by odpovídající Mm, pravidlům, že tam tady nejsou žádné e, důkazy e, organizovaného zločinu. Spravodaj mm, vlastně ignoruje i sdělení e, starosty Lakvily, který se vyjádřil toho 26 který se vyjádřil k těm budovám. On říkal, že vlastně celkově to bude trvat 12 let, výstavba všech těch obydlí. A pan Sondergaard tam místo těch 12 let uvádí 25 let, což je tedy více než dvojnásobek. A to zcela jistě neodpovídá tomu, co řekl ten starosta. Také zde hovoří ve té zprávě o tom, že všechny budovy byly postaveny Mm, velice takovým eh, nekvalitním způsobem, že neodpovídají všem eh, mm, požadavkům, ale on tam vůbec neuvádí nějaké posudky a v podstatě svůj, eh, svůj uh, usudek vytváří pouze na několika náhodných případech. Mohu uvést tam příklad, příklad, že 150 lidí ze 400 um, uvádí tedy čísla, hovoří o tom, že celkově přišlo o bydlí asi více než 480, 48 800 lidí a že pouze 150 lidí bylo obytováno. Také říká, že ty stávající eh, postupy nejsou v souladu s předpisy, ale já mohu říci, že pouze 2% těch pří, případů neodpovídá předpisům. Takže eh, samozřejmě je, mohu říci, že by mělo dojít ke zlepšení, ale myslím si, že neplatí to, že všechny budovy jsou eh, postavené mm, v, vlastně proti předpisům nebo že nesplní ty předpisy. Celkově zde bylo zorganizováno více než 12 milionů projektů, na tom eh, se podílely italské orgány. Spravodaj také hovoří o tom, že podíl Evropské unie byl vyšší než obvykle, že vlastně byl vyšší, než bylo odůvodněno, ale možná, že pan Sondergaard by si ještě mohl jednou přečíst zprávu, kde se dočte, že 9, 990 miliard eur celkově bylo vynaloženo a z toho bylo 600 milionů z Evropské unie. Takže to všechno je v souladu s pravidly, kterými se, týk, eh, kterými se řídí poskytování evropských dotací. Pan Sondergaard také vůbec nezmiňuje eh, podmínky, geografické podmínky i klimatické podmínky v Aquile. Aquila je jednou z oblastí v Evropě, kterou je zapotřebí naprosto z gruntu rekonstruovat. A bude zapotřebí velký objem peněz. A tento objem peněz tedy byl komisí potvrzen, co by odůvodněný. Hmm, pan zpravodaj hovoří o tom, že zde byly například mnohem vyšší náklady eh, na různé ocelové konstrukce, když stačilo použít betonové konstrukce, ale mm, tam jde o to, že některé materiály by prostě za těch eh, místních podmínek nebyly vhodné také bylo zapotřebí třeba použít eh, větší podpůrný systém, takže z toho důvodu se používala ocel a ne cement, ne beton. Takže nemáme zde, ta zpráva nevychází žádného šetření, nejsou tam třeba ani žádné mapy. On si pouze přečetl zprávu komise a přečetl si eh, zprávu nebo si ani nepřečetl tu zprávu Evropského účetního dvora. A i kdyby to tak celkově bylo, tak pouze těch, to 2,5% těch nedostatků, to si myslím, že není tak vysoké číslo. Takže chtěl bych pouze říci, že ne všechno je tak negativní, jak zde bylo nastíněno. Když jsem byl jmenován zpravodajem za skupinu ELS 16. května, tak jsem se rozhodl spojit se se všemi institucemi, s účetním dvorem, s, se státním žalobcem v Itálii, s těmi záchranáři, s požárníky, se starostou Akvily, také i s hejtmanem, s představiteli mm, regionu, provincie. Snažil jsem se, abychom se všichni sešli, abychom se všichni spojili, nicméně teď vlastně toto vypuklo jako určitý skandál Eh, začali se o to zajímat novináři, byla zde ta tisková konference. Já si myslím, že to prostě celkově nevytváří dobrý obrázek toho, jak funguje Evropská unie. Teď te, tady je tady taková zpráva, která říká všechny tyto věci. Myslím si, že pokud chcete tvrdit takové věci, tak nám ukažte vaše posudky, ukažte, vám, ukažte nám nějaké názory odborníků. Eh, hovořil jste o tom, že 154 osob se muselo přestěhovat, protože bydlení nebylo shledáno, co by zdravotně nezávadné. Ale to je jenom to je číslo, když si vezmeme v úvahu to číslo, um, ten počet osob, kteří přišli o své domy, což bylo asi 48 800. Eh, pane Sondergade, Měli byste ještě jednou přehodnotit své skutečnosti a také své zdroje. Um, měli byste nás informovat o vašich zdrojích, kde jste čerpal tyto informace, protože bychom se možná měli spojit a měli bychom se snažit odhalit pravdu, pravdivé skutečnosti. Ale pokud pan Sondergaard nemá k dispozici žádná jiná stanoviska nebo žádné jiné doklady, než jak tady uvádí, a které si řádně, možná, možná si je řádně nepřečetl, možná něco opomenul, um, tak eh, nakonec se vlastně začne vyšetřovat něco, co vůbec nebude užitečné ani Aquila, ani Itálii, ani Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Geier. Děkuji, pane předsedo. děkuji za tento dokument. Je, to je postup, kterým se náš výbor dlouho zabýval. Ehm, cesta delegace na mm, toto konkrétní místo eh, v podstatě eh, to je poměrně podstatná záležitost. Ehm, aniž bychom chtěli tu debatu příliš emoce emocionalizovat, tak bychom se neměli podívat, neměli tedy uh, ztratit ze zřetele ten vlastní e, příčinu. Nikomu nejde o to urážet Itálii. A tady bych radil, abychom byli méně emocionální při posuzování té věci. Jde o pracovní dokument. Poslední část e, obsahuje doporučení kde by se týká udělení nebo neudělení eh, absolutoria. Se o tom bude hlasovat, ale v tom tento dokument má eh, informovat o tom, co se děje eh, s evropskými penězi a nikdo nechce urážet nějaký členský stát. I, i tady chci jenom připomenout, že často se požaduje Eh, a mm, takzvaný eh, systém nejmenším od tohoto výboru, ale o to tady nejde. Tady jde o politické hodnocení něčeho. A eh, byl bych proti tomu, abychom to přeháněli. Když kolega Rvelíny říká, že se ta zpráva zaměřuje jenom na e, některé věci, tak já bych řekl, že ten pracovní dokument konstatuje, že byly položeny Olafu otázky, na které dopust ne, nepřišla odpověď. Kolega, e, mm, to neznamená, že by Olaf nezjistil nějaké podvody, ale znamená to v pozitivní variantě, že ještě vyšetřuje. jinak by to musel kolega jaksi zohlednit. E, není to tak, že by to nic nezjistil, ale že jsme ještě nedostali odpověď. To je důležité. V této souvislosti bych si přál, bychom to mohli formulovat nějak jinak. Jsou členské státy, kde ty informace příslušných e, úřadů um, jsou o postupu jsou uspokojivé nebo ne. Já vám děkuji za uh, to úsilí, které jste vyvinuli, abyste na místě um, tam um, si ještě vyžádali informace z toho regionu, ale každopádně nejsme spokojeni, abychom uh, řekli, že ty lokální úřady to vysvětlily. A u těch mafiozních metod, ehm, tady nemusí, mm, řekl bych, docházet k, tak řekl, k lidským obětem, ale v uvozovkách normální mafiázní chování je, že nějaká firma kontrolovaná mafiozy získá veřejnou e, zakázku a poskytne neadekvátní služby. Neříkám, že tomu mm, tak je, ale mm, mm, přesně to bylo konstatováno, že za ty peníze byla, byly poskytnuty neadekvátní služby. A přesně to eh, se v jiných případech o, označuje za eh, mafiozní chování. Neříkám, že tomu tento případ a to také v té zprávě není. A tady je nutné říci, jaká, jaké šance má komise. Komise nemá jiné e, zdroje než výpovědi lokálních orgánů, k tomu už jsem se vyjádřila. Za druhé, no, ta druhá možnost, kterou má komise, a jako my výbor jsme tady e, také napomohli, aby se tím zabývala příslušné oddělení pro boj proti podvodům. A uvidíme, co z toho vznikne. Takže já vítám ten dokument a závěry z toho dokumentu. Jsou všechno jiné než tedy ne, nejsme u soudu, takže ten Sodrgard nemusí dávat důkaz, podávat důkazy, ale um, má prostě poskyt, podává politickou zprávu, což udělal a to já vítám a Mm, uvidíme, zda pan Sandegard dostane od výboru většinu, to se uvidí v diskusi o absolutoriu. Děkuji pan Ehrenhauser. Děkuji. Takže tady už bylo řečeno mnohé z toho, co jsem chtěl říci já. Je to Chápu, je to velice emocionální věc. Dřevně přesení je samozřejmě katastrofa. Chápu pana Línyho, že tak emocionálně na to reaguje. Ale tento pracovní dokument pana Zondegada je vyvážený a e, jsou tam ty důležité body obsaženy. Není vhodné to, pane abyste takto eh, se eh, takto reagoval na pana Sundegarda. Tady to není žádné, žádný spor. My neodsuzujeme členský stát. My se pouze snažíme určité věci zjistit a zajistit transparentnost v té věci. Snažili jsme se jsme, a přesně o to se pokusil pan Sundegard. Což mi přišlo trošičku uh, Eh, zvláštní, že jste pokazoval na účetní dvůr. Přitom účetní dvůr informoval, eh, že ta budova byla koupena za cenu vyšší o 180%. Tento projekt Case, kase, vlastně neměl vůbec být postaven. To jsou věci, které účetní dvůr popsal ve své zprávě a pan Sondegard to prostě jenom začlenil do toho pracovního dokumentu. To se nedá jsme eh, ze stolu. Není to tak, že by se účetní dvůr pokoušel nějak útočit na Itálii. Já jsem ten účetní dvůr um, jak si zval k definici um, pojmu nouzového ubytování. Možná by účetní dvůr tedy mohl vysvětlit, co jsou to, co je to nouzové ubytování. A druhá otázka, zda se tedy, když se to pronajímá, zda tam budou nějaké příjmy, se zdá, tak tady není žádná úprava tohoto a znamená to automaticky, že to je legitimní něco takového pronajímat a zase z toho mít příjmy. Děkuji vám. Děkuji paní, další má slovo paní Kresle a pak členové účetního dvora komise. Eh, objevily se tady otázky, které si zaslouží, věřím, odpověď paní Gresle. Ehm, já jsem chtěla ještě mm, pár věcí dodat k těm zmíněným otázkám komise. A generální ředitelství provedlo audit ehm, v únoru 2012 a tento audit ehm, odhalil které problémy, především těch veřejných zakázek. Když víme, jak fungují strukturální fondy, tak myslím třetina, eh, v třetině případů jsou problémy, tak mm, tady nejde eh, tedy o eh, vracení peněz, ale otázka je, zda mm, tedy tam, tam nebyly nějaké nedostatky u těch auditů, takže moje otázka je, zda jste se pokusili ověřit, jaké, to mě, jaké tam, a pokud ano, tak jaké tam byly výsledky. Já jsem již ty ta obvinění vysvětlila. Myslím, že jsme tady vině sami. To první otázka, mm, tedy stavební nedostatky, Pravděpodobně v Akile probíhá dlouhá diskuse o tomto. A Dále pracovní dokument říká, že ty firmy, které se podílely na těch tendrech a vyhrály, takže neměly protimafiový antimafiozní certifikát. Takže já se chci zeptat, ta, tato otázka mafie ano nehraje to roli při udělování evropských zakázek? Dále je důležité dostat stanovisko OLAFu, kdy můžeme očekávat nějaký závěr. Takže já bych eh, si chtěla na příští schůzi vyslechnout OLAF. Dále bych chtěla vysvětlit, já jsem byla v sama, kolik vlastně Itálie dala na Akilu. Já si pamatuju na velice obsáhlou debatu, kdy jsme se nemohli shodnout, jak velká byla ta částka, kterou do toho vložila Itálie. Mě by zajímalo, že za sliby byly dodrženy. Ehm, těch závěrů jsem měla určité problémy, protože jsem měla dojem, že to ještě probíhá, ta celá historie a u těch závěrů